Alors, je pense qu'on va commencer. Já myslím, že teď už uh, opravdu začneme. A dostali jsme se k bodu 7. To jsou lidská práva a demokracie ve světě, výroční zpráva z roku 2018. Budeme pokračovat v tomto bodu. Právě jsme si představili na posledním zasedání v říjnu. A zpráva nám dává celkový přehled této oblasti a problematiky v oblasti lidských práv a demokracie ve světě. A doporučení jsou sformulovány na základě ruské zahraniční politiky, kde se snažíme definovat řešení, která mají pro, prosazovat lidská práva ve světě. A dnes budeme hovořit o pozměňovacích návrzích této zprávě. Obdrželi jsme jich neméně než 487 a ty jsou k dispozici původní verzi a v angličtině, s tím, že výbor FEM předložil stanovisko formou dopisu, kde jsou doporučení, která máme zapracovat do zprávy. A hlasování o výboru AFET je naprogramováno na 4. prosince, což je dost brzy. A pak to bude představeno na plénu v lednu. Výroční zpráva AFETu o uplatňování zahraniční politiky společné bezpečnostní politiky má být rovněž schválena v průběhu pléna. A nyní dám slovo paní zpravodajce, která s námi podělí paní Wissler o své názory a na pozměňovací návrhy. Very much Velice děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat za všech těch 487 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Doufám, že se nám podaří nalézt kompromis ve všech těchto ohledech. Ale zároveň musíme mít všichni na, na paměti, že aby naše zpráva byla srozumitelná, tak musí zůstat poměrně stručná. Mnoho těch pozměňovacích eh, eh, eh, se týká ženských práv, práv dobrodých obyvatel, ekologických aktivitů, aktivistů a Některé pozměňovací návrhy navrhuji, abyste byly úplně nové kapitoly nebo podkapitoly. Já jsem k tomu spíše zdráhavá a myslím si, že bychom neměli se snažit některé ty eh, prvky vypíchnout, ale spíše bychom to měli brát celkově jako skupiny různých menšin. Třeba 387, 475 a tak dále. Nicméně je zde mnoho pozměňovacích návrhů, Eh, například které se týká eh, LGBTI, které zcela jistě do těch kompromisních eh, pozměňovacích návrhů zahrneme. Pak jsou tam také pozměňovací návrhy, které konkrétně odkazují na jednotlivé země, například 170, 246, 248, 71, 372 a už minule jsme o tom hovořili, že si myslím, že je poměrně citlivé poukázat na jednu zemi a nikoli na jinou, protože eh, to je dost rizikové. Takže navrhuji, abychom hovořili o obovách ohledně porušování lidských práv a nemluvili přitom o těch jednotlivých konkrétních zemích. Nicméně mohla by tam být ještě určitá taková příloha, kde bychom mohli říci, že ohledně některých eh, zemí a některých oblastí eh, chceme vyjádřit zvláštní znepokojení, takže tam bude taková příloha. Také si musíme pamatovat, že tato zpráva hovoří o třetích zemích, takže třeba 101 konkrétně hovoří o jednom eh, členském státu EU, 130, 131 rovněž, takže ty tam nezahrneme. 187, ten se týká Eh, toho, aby podvýbor DROA byl povýšen na řádný výbor, i když se mi ta myšlenka líbí, tak já si myslím, že toto není úplně dobré místo, abychom eh, tento návrh podali. Spíše o tom musíme vést řádnou diskusi. Dále, co se týče migrace, máme mnoho pozměňovacích návrhů, které budou zahrnuty do kompromisního pozměňovacího návrhu. Jsou tam různá doporučení, která mají eh, reagovat na tuto výzvu. 371, ten třeba hovoří o e, nutnosti bojovat proti antisemitismu. To je stále, nebo to je věc, která mm, sebou nese stále větší znepokojení a určitě tomu musíme věnovat pozornost. Pokud chceme spravedlnost, tak je důležité, aby všichni, kteří odpovídají za válečné zločiny a genocidu, byli pohnáni k odpovědnosti. Takže je tam také pozměňovací návrh 253, 254, 255, které právě hovoří o tom, že je důležité zabránit beztrestnosti. Mm, myslím si, že už teď asi hovořím eh, poměrně dlouho. Ještě určitě o tom budeme moci hovořit na dalších zkuskách, které se budou týkat vytvoření těch kompromisních pozměňovacích návrhů. Takže zatím děkuji. Děkuji. Izabelo? A chybí nám tu stínový zpravodajové. Čili se obracím na socialisté a demokraty, jestli si za ně někdo chce vzít slovo, protože stínový zpravodaj tu není. A čo? Děkuji. Já bych chtěl poděkovat Izabel za vykonanou práci. Máme tu velké množství pozměňovacích návrhů, ale to je běžné, protože se jedná o téma, které v parlamentu většinou vyvolává velký zájem. Jedná se tedy, aby všichni vyjadřili svůj náhled na tuto záležitost. Za SND mohu říci, že jsme také předložili několik pozměňovacích návrhů, konkrétně ty týkající se skupin LGBT, ty Izabel převzala. My si přejeme právě, aby toto hledisko bylo obsaženo ve zprávě, také týkající se práv žen, to je známé téma, a také co se týče zastoupení v delegacích. A navíc myslíme si, že v této zprávě eh, by se mělo eh, eh, zejména zajistit to, aby opravdu vyvolávala mnohem větší zájem, například ze strany komise. A myslím si, že tato práce Izabel je takovým počátkem pro podnícení té diskuze i mezi ostatními skupinami. Děkuji. Děkuji. Charles Gerens, nebo někdo za Renew? Chce si, může si někdo vzít, prosím, slovo? Paní Rodriguez. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla poděkovat eh, zpravodajce za výtečnou práci. My, já jsem předložila tedy několik pozměňovacích návrh v té linii stanoviska výboru pro rovnost. Myslím si, že podobně jako jsme zaznamenali včera v tomto výboru, eh, některé skupiny jsou výsostně zranitelné v té oblasti ochrany lidských práv a porušování lidských práv a konkrétně tedy skupiny LGBT z těch důvodů pro následování, kterými trpí tyto komunity LGBT z důvodu právě rodových, se stále navyšují. A také si myslím, že ta situace žen, kterou zažívají ve světě, nebo to zhodnocení je tedy také zastoupeno ve zprávě. A ty pozměňovací návrhy si kladou za cíl právě ještě více zdůraznit to, jak se navyšuje využívání násilí vůči ženám. A pak je to nezbytnost chopit se z toho hlediska lidských práv, těch otázek násilí, rodovému násilí a vůči integri- na integritu žen, jako je například ten případ genitální mutilace nebo předběžné sňatky, domlouvané sňatky a pak obchodování s lidskými bytostmi. Vlastně ženy, tím, že jsou to právě ženy, tak vlastně jsou hlavním cílem tady toho obchodování s lidmi. A pak ještě bych chtěla zdůraznit, že my jsme předložili pozměvací návrh, tedy já jsem ho předložila, snažili jsme se právě zavést do toho textu otázku klimatické změny a ztráty biodiverzity jako velký vlastně útok na samotné podmínky lidstva v dnešním světě je důležité nejen poukazovat na tu situaci, ale konkrétně na ty průmyslové eh, škodlivé praxe, které vedou k tady tomu útoku na základní lidská práva. Takže to propojení mezi tou naléhavostí eh, pro klima a zachování lidských práv, to je tedy něco, co jsme si přáli, aby bylo také zastoupeno ve zprávě. Děkuji. Takže nikdo ze zelené? EKR také nikdo. A ani za GUE dokonce. Takže dávám slovo rovnou eh, dalším poslancům, pokud je jí slovo Izabel. Apenas para sublinhar a importância. Já jsem pouze chtěla zdůraznit také význam této zprávy i celé té diskuze, která ohledně ní probíhá. Chtěla bych ocenit zpravodajku za výtečnou práci. Myslím si, že je to dobrý základ, dobré východisko, na kterém budeme dále stavět. Samozřejmě je tu celá řada pozměňovacích návrhů, také my jsme předložili mnohé pozměňovací návrhy a doufáme, že nyní v tom nadcházejícím dialogu mezi ostatními se nám podaří trochu rozšířit tu škálu a, a tu působnost zprávy, protože je tu celá řada otázek, které jsou napojeny na menšiny, na situaci, situaci eh, žen a konkrétně jejich práv, pak také oblast boje proti násilí vůči ženám, pak také eh, situace těch původních národů, ty bychom také chtěli mít zastoupeny v této zprávě, takže doufáme, že se k tomu přikloní i paní zpravodajka a přijme návrhy, které jsme předložili k tomuto tématu. Děkuji. Merci Isabelle. Isabelle. Izabel Wessler dostane slovo. Je to skutečně důležitá práce v tom, že se to týká také vztahu mezi parlamentem a službou pro vnější činnost eh, v těchto tématech. A ta doporučení, doufám, budou zaintegrována i do přípravné práce akčního plánu služby pro vnější činnost. Tudíž je to nesmírně důležitá práce, kterou odvádíme. Děkuji, Izabel, eh, za tuto práci. Znovu vám dám slovo. Ano, já, já chci opravdu z hlouby srdce poděkovat všem, kdo se vyjádřili, kdo podpořil tuto práci, za pozměňovací návrhy, za zájem a za veškerou práci, která zatím je. Děkuji také sekretariátu. Děkuji sekretariátu skupiny protože opravdu je to práce, je to běh na dlouhou tráť, vyžaduje to energii eh, všech. A já musím říci, že je to krátká doba, bylo, bylo doby dobré. Takže stínové, stínoví zpravodajové tu teď nejsou. Ale ten čas na jednání, například ve Štrasburku, je velice, velice krátký i kdybychom měli změnit to datum, bylo by eh, lepší, kdybychom nedělali tady práci, která by potom všem, co už jsme udělali, tak kdyby se nám podařilo do toho zapracovat všechny podněty, všechny myšlenky, tudíž je důležité, abychom měli prostředky k tomu, abychom eh, měli všechna ta potřebná jednání k tomu, abychom mohli udělat kompromisní návrhy tak, aby byli všichni spokojeni. Děkuji. Ano, toto poselství je předáno stínovým zpravodajům, abychom teď pracovali co nejrychleji, protože tu máme lhuty. Čím, čím dále to bude trvat, to vydání zprávy, tím méně to bude za to v potaz. Pak už může být dokonce vyloženě příliš pozdě. A mít hezkou zprávu, která Eh, je vypracována pozdě. No to je trošičku škoda. Takže poselcí politickým skupinám a stínovým zpravodajům, aby si vyhradili potřebný čas k vypracování kompromisu. Bohužel, teď musíme přerušit jednání, bo, bohužel nebo bohu dík, protože si můžete dát kávu. Protože k bodu 8 nám chybí kdokoliv tedy, k, kdo k tomu, aby to prezentoval. Takže do tři čtvrtě nebo do za 10 minut celou, takže na čtvrt hodiny až 20 minut přerušíme jednání. Děkuji.